Dobrý den, kolegové. První bod dnešního pořadu jednání je eh, prezentace komise um, o prohlášení komise o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 a ráda bych upozornila kolegy, že u tohoto bodu pořadu jednání se nepočítá s postupem Catch the Eye a předávám slovo přímo panu komisaři Šemetovi. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, Volby do Evropského parlamentu jsou vždy velice významným momentem pro celou Evropskou unii a volby v roce 2014 přicházejí v zejména významný čas. Komise vždy podporuje každý pokus posílit legitimitu